I would like to start the meeting because the time is, is flying and I would like... Zahájíme prosím tuto schůze a dovolte, abych vás všechny uvítala. Začneme prvním bodem našeho jednacího pořadu. Zároveň bych vás chtěla informovat, že jako obvykle i tato schůze bude webstreamována. Jako první bod máme přijetí pořadu jednání. Tento pořad jednání jste obdrželi a dovolte mi, abych navrhla jednu změnu s ohledem na zítřejší program. Zítra totiž v rámci osmého bodu návrhu pořadu jednání máme schůzi s prvním předsedou komise Francem Timmermansem. Bohužel on musí naléhavě odjet do Itálie, souvisí s, s krizí uprchlíků. Proto bohužel k nám zítra nemůže přijít. V důsledku toho zítra začneme nikoli v 9, ale v 10 hodin. A jistě vás bude sekretariát informovat e-mailem, že zítřejší schůze bude zahájena až v 10 hodin. Pokud nikdo nic nenamítá vůči této změně a pořadu jednání, dovolte, abych pokládala pořad jednání za schválený s tímto uvedeným změnění, změnou. Nyní přicházím ke sdělením předsedkyně a mám jenom jedno sdělení, totiž, že letos máme naplánovanou schůzku s členy parlamentního schromáždění Rady Evropy. Pokud si vzpomínáte, oni navrhli, že by sem přišli, protože občas zajištějí do Bruselu. Proto se s nimi sejdeme ve středu 23. září od 13.30 eh, do 15 hodin v místnosti ASP 5E2. Myslím, že všichni už máte informace od sekretariátu. Také už jsme obdrželi od koordinátoru informace o tom, kdo by se chtěl zúčastnit. Pochopitelně, že všichni jsou vítáni. Není to jenom vlastně schůze našeho výboru, je to otevřené setkání pro všechny pro, z tohoto parlamentu, pokud si někdo přeje se zúčastnit. Tudíž kdokoliv by se chtěl dostavit, je více než vítán. Eh, jediným možná problémem bude, že jednacím jazykem bude pouze angličtina. Pokud to někomu z vás zabrání v účasti, dovolte, abych se vám za to omluvila, ale to je jediná možnost. Nyní dovolte, abych přešla k dalšímu bodu, což je třetí bod. Je to reforma volebního práva Evropské unie. Máme dva zpravodaje, je to Jo Leinen a já. Dovolte mi, abych vám řekla, že momentálně projednáváme pozměňovací návrhy, eh, které jste laskavě k této zprávě zaslali. A my jsme dostali pozměňovací návrhy, které se vztahují jak k návrhu zprávy, tak i k usnesení. A také obdrželi jsme 284 pozměňovacích návrhů k návrhu zprávy. To je tedy celkový počet 76 eh, se týkají eh, novelizace volebního zákonu a 208 eh, legislativního usnesení spolupracovali s vámi, se stínovými zpravodaji, snažili jsme se na jedné schůzi dospět ke kompromisům. Zatím probíhá proces rozšiřování kompromisu a snažíme se také najít co nejlepší formulace. Eh, příští schůze se uskuteční tento týden. Dovolte mi, abych vás informovala, že máme v plánu, že hlasovat se bude 28., což bude na příští schůzi výboru AFKO. A pak na druhé plenárce ve Štrasburku, což bude ještě říjnu bychom rádi už tuto zprávu předložili plenárnímu schromáždění. Dovolte, abych vám připomněla, protože to určitě víte, že mimochodem eh, jedna, jeden problém spočívá v tom, že v radě potřebujeme, aby byla dosažena jednomyslnost. A v radě postup schvalování eh, je eh, prostřednictvím národní ratifikace Tudíž snažíme se postupovat realisticky a navrhovat e, pozměňovací návrhy k e, legislativnímu aktu o volbách z roku 1976, ale samozřejmě, že i toto je problém, protože pokud e, víme od rady, je to docela obtížný problém. Proto například představa mezinárodního seznamu Eh, jak si ne, eh, se nesetkala s dobrým přijetím v radě. Vlastně eh, pokud tam tento návrh nebude, který předkládá parlament, pak teprve rada bude ochotná se tím zabývat. Tudíž pokud bychom chtěli změnit zákon o evropských volbách, pak budeme muset zároveň postupovat realisticky. Někdy si člověk myslí, že něčeho ještě u rady dosáhne, ale v tomto případě ta ten politický strop je velmi tvrdě nastaven a obtížný, abychom ho překonali. O tom bych vás rovněž ráda informovala. Jo, eh, přejete si teď se k tomu vyjádřit a pokud vy už k tomu dalšího nic nebudete mít, pak se vyjádřím já, čili Jo Leinen. Mine works. Which gives me... Můj mikrofon funguje. Hmm. Potřebujeme technickou pomoc kvůli mikrofonu. Paní... Paní předsedkyně, milé kolegyně, milí kolegové, za prvé je potěšitelné, že máme tak velký zájem o toto téma. 284 pozměňovacích návrhů. To ukazuje, jak důležité to téma pro nás je. Eh, také se domnívám, že v celé řadě otázek jsme mm, či budeme schopni dosáhnout široký koncens. První zasedání stínových zpravodajů to tak ukázalo. Eh, mnozí, pakliže ne všichni, usilují o větší transparentnost a také mm, o demokratické standardy při sestavování kandidátních eh, seznamů i těch špičkových kandidátů. Všichni si přejí, aby eh, se pracovalo demokraticky a transparentně ve stranách na vnitrostátních úrovních. Eh, řada kolegů se domnívá, že viditelnost evropských voleb je třeba zvidit, zvětšit, zejména co se týče evropských stran. To se mi rovněž zdá být konsensem mezi námi. Myslím si, že všichni eh, se obíráme k tomu, aby gender quality byla zachována při evropských volbách. To jsou zásadní hodnoty Evropské unie a tady je třeba leco zdohnat v celé řadě zemí. A uvidíme, eh, jaká by byla nejlepší formulace. Také jsme podle mého názoru se dohodli, že nemáme žádný problém v takových malých otázkách, jako jsou lhůzy pro předkládání kandidátek. Ani nemáme problémy v otázce, že by výsledky neměly být zveřejňovány, než budou volební místnosti zavřeny, protože zatím tomu tak není ve všech zemích. No to jsou, domnívám se, cesty, které, na které můžeme společně vykročit, ale jistě je to řada otázek, o kterých budeme diskutovat. Minimální práh 3 až 5 byl jedním z témat, ale musíme uvažovat v perspektivě a musíme si uvědomit, že musíme zachovat funkčnost eh, a schopnost fungovat Evropského parlamentu a proto je, domnívám se, i ve smyslu jaksi eh, rovnosti šancí, příležitostí, aby potom všichni měli minimální práh 3%. Eh, přitom většina států již to ze zákona tak má. A já si se zájmem vyslechnu, co mi řeknou kolegové a kolegyně. Thank you. Děkuji. Děkuji. Eh, chtěla bych ještě dodat jednu věc. Vlastně všichni víme, jak národní do své povahy je systém a celý e, přístup k evropským volbám e, v dnešní e, době. Takže naše mm, taková další dodatečná výzva či mise znamená mm, překonat určité kulturní překážky. My se snažíme ehm, tady dát dohromady tuto změnu volebního eh, zákona a i změnové vnímání toho, co ehm, Evropský parlament znamená a vůbec celé to propojení eh, s národními systémy, ukázat, jak důležité eh, toto propojení je a jak bychom mohli zviditelnit evropskou dimenzi těch evropských voleb, jak ji posílit. Ona to není jenom formálně technická změna, ale myslím si, že je to obtížná změna i pro politické strany, a politické e, síly, které e, nevždy mají zájem na tom, aby e, se zviditelnilo to, co je Evropa na národní úrovni. Takže myslím si, že i tento aspekt je důležitý, na to nesmíme zapomínat, až budeme předkládat pozměňovací návrhy. Tedy to, že budeme muset překonávat ony kulturní překážky, které vyplývají z toho velmi národního přístupu k volbám do Evropského parlamentu. Tímto bych ráda zahájila diskusi. První se eh, přihlásil George Chaplin. George Chaplin. Okay. I've got a voice. Ano, dostal jsem eh, příležitost. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím si, že už jsme o této otázce diskutujeme celou řadu let a eh, třeba udělat to odkázat tomu všemu, co jste tady už eh, říkala, sice o tom, že panevropský seznam Eh, máme tady transevropský seznam, máme tady celý, celou řadu, širokou škálu eh, názvů a mm, myslím, že to je období, do kterého jsme se ještě nedostali. A byl jsem eh, angažován v mm, předešlém parlamentu, angažoval jsem se v diskuzích a má zkušenost byla taková, že parlament samotný je tady v této otázce velmi rozštěpen zvláště menší členské státy, které mají strach, že pokud tento ten panevropský seznam skutečně bude existovat, tak eh, ty budou odsunuty na okraj. Ať je to realistické nebo nerealistické, je to těžké odhadnout, ale ta obava tady určitě je. A tak toto bylo. A myslím si, že všechny větší uskupení také eh, toto, eh, mezi, tam to bylo také, pokud si vzpomínám. Takže eh, jsou, vím, že jsou tady lidé, kteří jsou velmi angažovaní, chtěli by to nastartovat, ale mám takové podezření, že to je něco, o čem se bude diskutovat na konventu, pak kdy a pokud vůbec bude tento svolán. Ale toto je spíše otázka do budoucna. A zcela souhlasím s tím, co jste říkala, paní předsedkyně o tom, že parlamentní volby ehm, musí dostat jakousi evropskou dimenzi. A ono je to vždycky obtížné, protože mám dojem, alespoň to vyplývá z mé zkušenosti a také ze zkušenosti mnohých z nás, že volby se vždycky ehm, tak přetahují do národní politické sféry, prostě proto, že evropská politická sféra nebo scéna ehm, tady není eh, dostatečně stabilizována na národní úrovni. Jak se dostat do takového stádia, kdy evropský, volby do Evropského parlamentu se také stanou eh, evropskou záležitostí? To je takový problém, který straší tento parlament už od samého začátku. Pokud eh, tato změna systému posílí evropskou dimenzi voleb, pak to bude ve prospěch věci. Doufám, že to takto bude fungovat a e, zcela jistě to aspoň vyplývá z mé zkušenosti. Kdykoliv jsem se pokusil e, mluvit o evropských záležitostech v Maďarsku, tak mi lidé naslouchali a měli velké oči a říkali, my jsme o tom vůbec neslyšeli. Mnohé z toho samozřejmě souvisí s způsobem, jakým média prezentují evropskou politiku. E, toto oddělení evropské politiky od politiky národní. A Myslím si, že to je tam velmi slabě zastoupeno a je e, součástí naší práce, abychom to e, správným způsobem reprezentovali. Já zcela souhlasím s tím, že potřebuje minimální práv. Myslím, že jsme už slyšeli argumenty, tady nechci znovu vše opakovat, ale myslím si, že bude užitečné, možná víc než užitečné a žádoucí, abychom tady měli jednotu v tomto postupu. A mělo by to být stejné napříč všemi 28 členskými státy. A ehm, konec konců tady mluvíme o ehm, celkovém parlamentu ehm, a mělo, mm, to je něco, co, který bude, parlament, který bude definovat vlastní pravidla o tom, jak tyto věci budou upraveny. A nemyslím si, že někdo z vás tady eh, zmínil eh, eh, ten den, kdy jsou výsledky obmohlášeny. Toto může být taková dost technická záležitost, ale můžete mě opravit mnozí z vás. Myslím si, že den hlasování, že Toto je v národní kompetenci, ale výsledky eh, jsou ohlašovány ve stejný den v neděli večer pravděpodobně. A Jaký závěr ehm, jste vyvodili, co se týče eh, různých časových zón, eh, v kterých všichni žijeme? Toto spíše byla moje otázka na vás. Thank you. Uh, more... Děkuji. Uh, Morten Messerschmidt, prosím. Oh, you have to push both at the same time. And then... Já musím to stisknout najednou. Eh, dovolte, abych eh, nejprve řekl, že velice souhlasím s tím, co právě George řekl, že totiž tato zpráva je velice předčasná, že zatím ještě tak daleko nejsme a dodal bych tomu, že se tam patrně nikdy nedostaneme, až se budou Evropané pokládat za jeden eh, spojený národ, který, který je jednotný. Je to velká výzva pro tento kontinent. Pokud by se někteří moje voliči dívali na webstreamovanou schůzi, pak by viděli tedy tady mě eh, a já eh, samozřejmě možná mě znají a tady by pak slyšeli jenom mě a potom ještě také tlumočníka. Ani tady nemáme jenom jednotný jeden eh, hlas Tudíž eh, vzhledem k tomu, že jsou různé jazyky, různá identita, že instituce v jednotlivých zemích se budovaly eh, celá století, pak velice důležitá je důvěra a proto také demokracie je tak výborná věc a proto také právní stát a zákony institucí snad nakonec převládnou po celé Evropě. Ovšem tyto instituce, pokud se budují z hora dolů, tak nikdy vlastně lidé nemají ve své DNA a proto tato zpráva je eh, minimálně eh, zbytečná a v nejhorším případě dokonce poškozuje Evropskou unii. A vzhledem se k principu subsidiarity se setká s velkým odmítnutím skupiny EKR my bychom to trošičku opravili. Předčasná, to se týkalo transnárodního seznamu pouze a nikoli v celé této zprávy. Děkuji. George? Ano, Ono to vzní e, jakožto taková kulturní apropriace, kdybyste se mě ptali. Já nevím, jestli to mám brát z vaší strany jako kompliment. Mercedes Bres. Eh, dovrebbe fun- sì. <laughs> grazie. Funziona. Grazie Presidente. To funguje. Děkuji vám, paní předsedkyně. Dvě krátké připomínky. Za prvé, co se týče zastoupení žen, slyšela jsem, že je tady ochota u pozměňovacích návrhů dospět k přijetí takového návrhu. To by mohla být obecná změna, která by se měla promítnout do nejrůznějších legislativních předpisů, ale především musí volební právo zachovat a zaručit rovnoprávnost pohlaví. Za druhé, Tady by byl důležitý ještě jeden bod a to se týká informací o příslušnosti národních stran. V první části vašeho návrhu mm, tu první část eh, sledávám dobrou, ale možná, že by eh, tam šel zaurovat určitý požadavek trochu víc mm, a bylo by dobrým výsledkem, eh, kdybychom se mohli postarat o to, aby na hlasovacích lístcích bylo udáno, jaké evropské rodině náleží ta, která vnitrostátní strana. Potom další připomínka. Teď je mikrofon nefungující. Takže já jsem se ptala poslanců e, nizozemského vnitrostátního parlamentu, s nimiž jsem se sešla. A oni se zdá zastávají názor, že nižší účast v evropských volbách ve srovnání s vnitrostátními volbami vede k tomu, že e, tady je menší demokratická legitimita pro naše poslance. A proto by Národní parlament měl také mít nějaké právo veta v souvislosti s evropskými předpisy týkající se voleb. Myslím si, že pro nás je důležitým problémem následující věc. A tady si nejsem jistá, zda to lze zohlednit ve volebním právu. Jedná se o nedostatečnou komunikaci mm, evropských voleb. A tady teď nemyslím jenom sdělovací prostředky, ale také úřední sdělení. Všechny země mm, mají své informační kanály v televizi, částečně eh, také úřední sdělení v souvislosti s volbami a politickými aktivitami, ale jako problematické se mi jeví požadavek po lepších informacích a širší komunikaci k evropským volbám v jednotlivých členských státech. Já nevím, zda by to šlo zapracovat do volebního práva, ale jeden problém existuje právě v této nedostatečné informaci, která vede k nedostatečnému vnímání eh, legitimity, demokratické legitimity Evropského parlamentu a přitom občané občanky volí Evropský parlament stejně tak, jako volí občané zástupce do lokálních zastoupení i do eh, národních parlamentů a přitom nahlížejí na evropské poslance jako ty, kteří by měli nižší legitimitu demokratickou. Ale Když chceme pracovat směrem k tomuto demokratickému aspektu, musíme tuto skutečnost zohlednit. E, to znamená, když lidi málo vědí, tím pádem se domnívají, že my máme nižší demokratickou legitimitu a to je určitý paradox, protože voliči jsou stále stejní, jsou ti stejní ale někteří poslanci prostě říkají, že volby do, evropských parlament do Evropského parlamentu nejsou tak demokratické. No, tady bych dala otazník, zda by se to mohlo zapracovat do volebního práva evropského, ale ve výboru bychom si tuto otázku měli položit. To jsou témata, která se zcela jasně týkají našich kompetencí. Hmm, to je otázka povinnosti skládat účty jako parlament. Děkuji, Silvě Kula. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Je mi líto, že jsem přišla trošku pozdě a bylo mi řečeno už tady, o čem jste mluvili předtím. Já se vrátím k těm nadnárodním seznamům. Pokuste se podívat se na tuto otázku i z intelektuálního hlediska. Evropský parlament to je první komora. Není to druhá komora v bikamerálním systému. A a proto na stát reprezent, státy reprezentují eh, rad, reprezentuje rada a to je zakotveno už ve smlouvách. Já mám pocit, že tady děláme logickou chybu. Ano, později bychom mohli vykládat, eh, že se budeme snažit eh, prosadit vůči raze, ale je třeba, abychom se na to logicky podívali ve funkci smluv, které již byly podepsány a ratifikovány všemi státy. Myslím si, že Eh, eh, vy byste měli vědět, jak, jaký je obecný evropský zájem. Co pak jsme voleni podle regionu, co pak jsme schopni eh, udělat takové volby, které nebude 50 milionů Evropanů respektovat já se domnívám, že rada tady se chybí, když chce povzbudit projednávání této otázky v Evropském parlamentu. Když se díváte na to, jak některé členské státy se snaží manipulovat své poslance v Evropském parlamentu. Čili já trvám na tom, protože tato zpráva která je jediná legislativní otázka, pakliže tady bude vznešena tato otázka, která je zapsána ve smlouvách, nebudeme schopni víc říct tomu, k čemu nás smlouva zavazuje. Je třeba zabránit veškerý systém, který obdivují vše, milují všechny strany. A přitom e, jsou si jisté, že to vypíšou paritně, ale jsou si jisté, že ženy tuto funkci nedostanou. Děkuji vám. Kažimír Ujazdovský. Děkuji bardzo. <clears throat> Velice děkuji. V podstatě eh, se jedná o spor o legitimitu vlastně Evropského parlamentu. A ono to není tak jednoduché, jak řekla paní, která hovořila přede mnou, protože v žádném případě se nejedná o spor mezi většinou v Evropském parlamentu a mezi euroskeptiky. Rád bych vám totiž připomněl, že německý ústavní soud ve velice kníž, klíčovém rozhodnutí ohledně Lisabonu spochybnil eh, výklad, který jsme nedávno slyšeli, a přičemž eh, Německo rozhodně nepatří mezi euroskeptické státy. Přičemž eh, Evrop, ne, Německý ústavní soud pravil, že Evropský parlament zastupuje občany Evropské unie nikoliv jako všeobecnou komunitu, nějakou abstraktní komunitu nebo společenství, nýbrž jakožto společenství, která se má výrazy národní, na národní úrovni. Tímto způsobem se soud vyslovil proti takovému výkladu, který by chápal Evropský parlament jakožto instituci otrženou od národních kontextů. Já to říkám proto, že často se v životě stává, že to lepší je nepřítelem dobrého a že radikalizace často kazí dobrá řešení. Myslím si, že bychom neměli navrhovat taková řešení, která e, e, jsou v rozporu s právními tradicemi a volebními tradicemi, které mají již dlouho historii. Například Britové e, nemají volby v neděli a na to mají plné právo také eh, volební věk, od kdy tedy lidé mohou volit, jsou, se také řeší eh, různě. Proto bych chtěl vyzvat eh, kolegyně a kolegy k tomu, aby neuvažovali o legitimizaci Evropského parlamentu v kategorii, které by byly odtrženy od národních kontextů. Neopak z té rozmanitosti je třeba čerpat. Je třeba čerpat z bohatosti těchto různých kontextů. To je lepší, než vnášet sem taková řešení, která by násilně něco sjednocovala, protože výsledkem potom by byla ještě nižší volební účast do parlament, Evropského parlamentu. Pokud existuje nějaká dobrá cesta k revitalizaci naší instituce, pak je to právě prostřednictvím bližšího kontaktu s národními kontexty, a ne abychom měli pocit, že má, jsme nějak vyšší než ten národní kontext. A já tedy uvádím to e, rozhodnutí Evropské, na, Německého ústavního soudu ne proto, že bych byl nějakým jeho horlivým zastáncem, ale proto, že i když vlastně často mívám jiné názory než ti politikové, kteří zastupují e, tady německé strany. Ale zrovna v této věci tento rozsudek, toto rozhodnutí chápu jako dobrou výstrahu, dobré upozornění, abychom legitimizaci Evropského parlamentu se nesnažili stavět tak, že bychom to odtrhli od bohatství i národních kontextů. Děkuji. Chad Corbett. Chad Corbett. Už jsem minulost vysvětloval, proč si myslím, že celá řada návrhů, které jsou tady obsaženy, buď nejsou žádoucí, a nebo nejsou proveditelné. Ale jsem byl vyprovokován příspěvkem pana Messerschmitta, um, abychom se snažili obhájit návrhy zpravodaje, nebo alespoň některé z nich. Vaše poznámky zase obsahují to, že demokracie nemůže mm, fungovat v multijazykové, jazyčné situaci. Demokracie může fungovat pouze, když všichni mluvíme stejným jazykem. Jak by pak fungovala Indie nebo Švýcarsko jako demokratické systémy? Všichni jistě se shodneme na tom jako Evropská unie, že si přejeme eh, jednotu v rozmanitosti, eh, že máme tady silné závazky, chceme ale udržet eh, kulturní diverzitu. To neznamená, že se nemusíme pokous, pokoušet zlepšovat struktury, v rámci kterých spolupracujeme a že se nebudeme snažit najít společná řešení pro společné problémy. A jistě přijmete to, že nebude dost žádoucí či rozumné vylepšit pravidla, která jsme stanovili alespoň proto, abychom eh, zabránili tomu, že lidé budou hlasovat dvakrát, nebo si myslíte, že lidé by měli mít možnost podvádět při volbách. A jistě eh, přijmete skutečnost, že bude žádoucí eh, mít evropské politické strany, jejíž kandidáti budou eh, přidružení, budou, eh, že to bude naznačeno na volebních lístcích eh, toto přidružení. A voliči by měli přeci znát toto politické přidružení. A určitě bude dobré udělat takové aranžma, které bude více fungovat, pro, když bude stát chtít stát komisař kandidát ve evropských volbách. Je tady celá řada praktických věcí, stejně tak jako více ambicioznějších, které jsou obsaženy v této zprávě. Takže říkat, že nepotřebujeme vůbec žádnou zprávu mm, a že tyto věci, že bychom se jim neměli ani věnovat, tak mm, to je trošičku překvapivé. Děkuji. Ano, děkuji Richarde. Vím, že pan Messerschmidt by rád reagoval. Okamžitě, ještě pan Trikabera se tu na seznamu. A chcete pohovořit teď, dobře. Takže odpověď přijde později. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Velice souhlasím s tím, co říkala Silvi Gulak k těm nadnárodním seznamům. Ehm, ehm, myslím si, že eh, má naprosto pravdu. Potřebujeme stále více Evropy a toto by nám pomohlo. Neměli bychom na sebe nahlížet, ehm, tak jak to říkal pan Messerschmidt, jako na jednu zemi. Evropa není jednou zemí ale měla by být jedním projektem. A to je něco úplně jiného. Projektem, který mm, bude eh, posouván ku předu celou řadou zemí. A ani si nemyslím, že eh, jsme nějakou abstraktním společenstvím eh, mm, když třeba mohou říkat Němci, mm, nevím jaké společenství, ale mm, jsem velice proto e, pro nadnárodní seznamy, abychom o nich diskutovali, abychom je znovu zavedli. Za druhé, Práh. Ano, Práh. Mm, německý soud mm, e, tady bych vám chtěl e, připomenout, že tento ústavní soud zamítl ono pětiprocentní práh v Německu. Nebylo to přijato. Takže bych vůbec tady nebyl pro mm, stanování Prahu, ale pokud se musíme dopracovat k nějaké dohodě, eh, tak proč bychom nepřijeli eh, 3%, ale ne více než toto, protože ono to závisí na um, složení ve volebních ehm, okrescích. Někteří lidé možná zůstanou mimo. A toto by nenap pomohlo lepšímu vnímání a lepší účasti v Evropě. Třetí věc, a hned pak skončím, um, genderová um, rovnoprávnost. Um, ano, souhlasím s Mercedes, um, ale navrhl bych něco, co by mohlo být v souladu s tím, co říkala ona. Souhlasím v tom hlubším smyslu onoho náhru a myslím si, že bychom ještě mohli rozpracovat něco, co bude přijato většinou nebo všemi. A pak je tady celá řada věcí, které eh, eh, nebyly diskutovány, ale jsou důležité. Třeba věk eh, voličů, 16 let, proč ne, třeba v Rakousku to udělali, a budeme-li chtít oslovit naše instituce, aby zvýšit účast, tak by bylo asi dobré, kdybychom o těchto věcech diskutovali a kdybychom se dopracovali ke společnému řešení. A potom e, náhradníci, to je druhý e, e, bod. Když třeba poslanec onemocní nebo v nějakých speciálních případech, zvláštních případech, ale pak můžeme přijmout náhradníky. Ale dokonce ty, něco, čemu jsme se tady úplně vyhli, eh, a já, něco, co já považuji za velmi důležité. A sice navrhli jsme, já jsem navrhl, aby po volbách v Evropě parlament eh, Ehm, zmínil se preference, mluvil o tom, jaký kandidát ehm, by byl kandidát, eh, který by parlament preferoval. To je taková preference. A potom rada nebo nějaká jiná instituce může přijít s formálním návrhem. A pak o tom budeme hlasovat. Ale vědět prostě předem preference, znát preference parlamentu, to by dalo parlamentu pravomoce, větší vliv by to znamenalo pro parlament a bylo, to, bylo by to stanovisko eh, lidí, kteří byli eh, zvoleni evropskými občany. Děkuji. Děkuji, velice děkuji. Pan Messerschmidt a posléze Sylvie Goulart. Já vám eh, děkuji, eh, Alistair, za tento příspěvek a eh, jsem velice rád, že zmínil tedy také jazyk a že tedy já používám jeho jazyk a nikoliv naopak. Já reprezentuji zemi, která eh, je, lze být pokládána za demokratická. Podle mě by bylo obtížné nebo hloupé eh, nějak argumentovat, argumentovat proti tomu, že někdo jiný nemůže mít jiný jazyk nebo tři jazyky, například u nás Gronsko a podobně. Čili v Dánsku například eh, demokracie i s jazyky funguje velice dobře, ale já chci říci toto, budovat demokracii, důvěru, to se nedá všechno dělat v Evropě z hora dolů. To musí přijít eh, přirozeně. A jak jistě vy víte, eh, samozřejmě, že vaše země má slavnou historii a eh, má jednu z nejlépe fungujících demokracií na světě, ale to je díky podpoře, pochopení a vůli britského lidu, britského národa. Myslím si, že se nestalo, aby lidé ve veřejné oblasti žádali v této souvislosti Eh, pro více evropské kontroly a více evropských eh, institucí. Nikdo spontánně nedemonstruje za to, aby do Evropského parlamentu se volilo od 16 let, anebo o nějakém volebním seznamu jistě lidé ani neslyšeli. Určitě něco najdete, eh, co hm, podobného v tom, co vy říkáte o těch svých skvělých evropských stranách, ale taková opravdová demokratická reakce se nikdy na tomto kontinentu neobjevila protože lidé se stotožňují s tím, kde mají společný jazyk, kde do, jiný, do jisté míry mají společné chápání historie, kultury, tradic. Neznamená to, že to nemůže fungovat dohromady, ale musíme vycházet z reality. A proto si myslím, že by tato sněmovna spíše měla být taková, jako byla do roku 1979, aby tedy národní zástupci tady byli důležitější a pak to bude lepší demokratický mandát, než jaký vy nebo já, pane Korbete, máme. Takže Silvi, já bych, já bych chtěla eh, říct, Eh, že je zajímavé, že jste tady hovořilo o federální si víte, co eh, ústavě, eh, víte, že, že já velice obdivuji Německo, ale je to zábavné, když se hovoří o vnitrostátní suverenitě, zakončíte to tím, že upozorníte na, na jurisdikci soudu. Eh, znamená to tedy, že země, která má silné instituce, nakonec eh, promine zákon pro celý svět. Já si myslím, že Evropský soudní dvůr v Lucembursku by nám spíš měl říci, co máme dělat, než aby nám to říkal spolkový ústavní soud. Je tady eh, skutečně řada zemí, která by se divila tomu, kdybyste řekli, že je to soudská, ústavní soudská rozsudek, který by měl ostatním zemím Evropského parlamentu předepisovat, co má dělat já už mám dost lidí, kteří v tomto parlamentu nedělají nic jiného, než ho narušuje. Když někdo chce ve Francii destruovat republiku, tak by se tady začalo eh, kladení otázek. Eh, eh, takže euroskeptici se nechávají platit z evropského rozpočtu, ale snaží se rozložit Evropu. Já bych tedy pouvažoval o tom, jakou roli máme hrát ve společnosti. Jediná věc, která je pro mě významná, je, abychom dospěli k takovému zastoupení, aby poslanci nebyli zavřeni do národních kategorií já si myslím, že v zítřejším světě celá řada věcí, které považujeme za neskutečné, nás budou čekat. Ehm, a myslím si, že jsme příliš malí na to, abychom to byli už teď schopni odhadnout. Děkuji vám. Eh, in effetti una risposta, signor Messerschmidt. Ano, no, pane Messerschmitte. Já bych měla pro vás odpověď. Hlasovali v 80. také první přímé volby do Evropského parlamentu. Um, ze, e, a byli jsme tady jsme se, e, mluvili jsme na federální unii, bylo nám řečeno ano, a to bylo 95%, o velké procento, téměř jednomyslně. Takže jsme nikdy nežádali referendum v jiné zemi, od naši, jestli než naši občané, tady jsme se jich eh, třeba něco na spojené e, národy evropské, nebo federální Evropa z politického hlediska. Nikdy jsme se takto neptali. Vždycky jsme se ptali, jestli chceme více, ale pro ně Eh, ve veřejném mínění více znamená někdy více pravomocí ve, v ekonomice, více k mm, pravomocí na jednotném trhu a podobně. Jsem si jistá, že celá řada zemí, které řeknou ne. Ale kolik? Protože, jak jste viděli, tak referendum v Řecku vlastně mě vlastně bylo pro, ne proti Evropské unii. I když ta otázka e, padla e, odlišně. Takže ono to není tak úplně jisté. Když e, budeme klást správné otázky, chcete zůstat či ne? Ve skutečné federální unii. Tady jsou ty demokratické ehm, pak mechanismy, eh, když mluvíme o federální unii. V současné době totiž nejsme federální a vlastně nevím, co přesně jsme. My nejsme Evropa, která se stále zbližuje, ale ono to není konfederální unie, není to federální unie, je to ehm, ode všeho trochu. Takže není možné zůstat na jednom místě, musíme postupovat dále. Musíme učinit rozhodnutí, moudré rozhodnutí. Ne, postupovat a mluvit o ekonomických otázkách. Proto máme problémy s našimi občany. Čekáme na větší evropskou obranu, větší evropskou um, demokracii. Je tu celá řada politických vylepšení Evropské unie. A to asi to určitě bude rozdílné, když se podíváme na jednotlivé země, ale tak to bychom třeba se mohli eh, pak lépe vzájemně eh, dorozumět, eh, alespoň ti, kteří na tomto se dohodnou. Jinak nebudeme nikdy vědět, co naši občané si skutečně myslí o Evropské unii. Můžeme znovu se pustit do té diskuse v rámci e, zprávy pana Broka, protože to, to, tady jde o volební zákon. Já si nemyslím, že, nebo souhlasím s tím, co říkala Silvie Gulak, že Evropský seznam by mohl být užitečný, ale mm, je demokratický postup, když se přizpůsobuje národním, regionálním podmínkám. Já jsem byla já volím své zástupce Národního parlamentu v takzvaném místním kolegiu e, a oni pak e, zastupují všechny státy stejným e, způsobem. A to tež platí pro Evropský parlament. Proč ne? Takže to zase není taková nutnost taková evropská, panevropské kolegium. Eh, které byly zastoupena celá Evropa, všechny evropské státy. Já zastupuji všechny občany Evropské unie a byla jsem také zvolena toho kolegia v mé zemi. Tak proč ne? To je běžný způsob, jak volíme naše zástupce v naší zemi. Proč ne? Tedy mohlo by to být užitečné pro myšlenku evropskou, proto jsem, ale pokud by to mělo eh, bránit ostatním důležitým bodům, které budeme chtít mít jako součást evropského volebního zákona, pak si nemyslím, že to je dobrý nápad, protože předsedkyně připomněla, že není možné jen tak překonat pak rozhodnutí rady. Takže pokud náš návrh nebude přijatelný, tak nebude prostě vůbec přijat. Tedy musíme pravděpodobně ještě odvést kus práce, než předložíme tento návrh. Ale Můžeme se možná vrátit eh, někdy jindy k tomuto návrhu, nejsem si jistá, že v tomto případě by to bylo dobré. Pokud bychom chtěli měnit některé body, které jsou taky důležité třeba. Přidruženost eh, národní eh, strany, toto je pro mě mm, více důležitější než ostatní body protože mít tu politickou eh, reprezentaci eh, evropskou nenárodní, to se mi zdá být to důležité, první bod, no, tak abychom mohli vést celkovou politickou diskusi. Max Anderson. Eh, děkuji, Max Anderson. Děkuji. Dovolte mi, abych řekl tolik. Je tady mnoho návrhů, které máme před sebou. A řekl bych, že e, je tady jistá nervozita nebo rozřečí nad tím, že Evropský parlament je e, něco, čemu by politolog řekl volby druhého řádu, tedy takové volby, které jsou méně důležité než ty hlavní a také e, se těší menší účasti. Já si ale nemyslím, že to se dá vyřešit tím, že si budeme nějak pohrávat s volebním zákonem. Asi hlavní důvod, proč volby do Evropského parlamentu jsou druhořadými, je proto, že tento Evropský parlament je fyzicky vzdálen, na tom nic nezměníme. A pak je tady ta skutečnost, že v rámci Evropského parlamentu máme kulturu konsenzu a kompromisu. To je výborná věc, ovšem Zase to eh, stěžuje práci novinářům a politikům a také veřejnost pak přesně neví, kdo zastává co. Protože obvykle se nám nakonec eh, podaří dospět ke kompromisu, o kterém je většina schopná pozitivně hlasovat. A proto tyto volby jsou méně zajímavé, protože vlastně to eh, volí se zase to tež. Nemyslím si, že na to můžeme něco změnit, ale má to zkrátka za důsledek nižší volební účast při volbách do Evropského parlamentu. Je ovšem řada věcí, které skutečně v Evropském volebním zákoně můžeme změnit. A musíme ještě projít celou řadu pozměňovacích návrhů. Řekl bych, že určitě bychom měli jednu věc napravit v tom smyslu, abychom zavedli náhradníky pro případ, že poslanec eh, není schopen krátkodobě vykonávat svoji funkci. Pak by měl mít na hradníka ze seznamu, pokud tedy se jedná o funkci, kterou v daném případě a v dané době ten poslanec není schopen vykonávat. Pak bychom se měli zamyslet také nad otázkou Prahu. Ve volebním zákoně je pravidlo, podle kterého by to měly být proporcionální volby. Ale i tak v některých členských státech jsou volební obvody nebo okrsky, které jsou velice malé. Myslím se, že nejmenší eh, má jenom tři členy. A to pak už vytváří takové Prahy, které jsou přímo šokujícím způsobem vysoké. A to by se mělo řešit, přičemž na to existují poměrně snadná technická řešení, jimiž se to dá napravit a taky si myslím, že bychom to měli udělat. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Jo Leinen. Já, eh, the European... Evropské volby jsou svobodné. And they are... Jsou přímé a všeobecné a proto splňují všechna kritéria voleb e, jak tomu bývá v demokraciích. Proto legitimita tohoto parlamentu je přesně stejná jako legitimita národního nebo regionálního parlamentu, který je volně eh, přímo eh, volen prostřednictvím všeobecného volebního práva. Tudíž nezávisí to na účasti. Zde je to 45 nebo 55, eh, pokud je o legitimitu. Ta vyplývá z povahy, že to jsou svobodné, přímé a všeobecné volby. A neměli bychom upadnout do pastě proti Evro, auty Evropanů nebo eh, euroskeptiků, kteří tvrdí, že to jsou volby druhořadé, protože ty mají stejnou demokratickou hodnotu a legitimitu jako jakékoliv jiné volby, pokud jsou činěny způsobem přímým, vol, svobodným a všeobecným. Samozřejmě eh, evropské volby se odehrávají tehdy, kdy mohou i evropské eh, stát, eh, eh, strany budou moci usilovat o evropský mandát. A nikdo zatím asi netvrdil, že budeme mít jenom evropský mandát a že už nebudou existovat národní eh, mandáty. Eh, to by znamenalo dvojí legitimitu Evropské unie, to je tedy, to ji musí obrážet, protože je to unie na, eh, také národů a států. A proto musíme mít volby i na úrovni členských států, ale doufám, že nastane den, kdy budou poslanci, kteří kteří budou voleni na základě jednotného evropského seznamu. Já jsem vždycky byl proto, jak víte, a musíme na tom pracovat a určitě nastane čas, kdy se tak ustane a zavedeme ho navzdory všemu tomuto odporu. Musíme si uvědomit, že teprve pak evropská demokracie skutečně splní svůj účel, pokud tady bude evropský mandát ale i s ostatními, s jinými jsme se shodli, že tentokrát eh, přistoupíme k tomu způsobem dvou kroků, čili budeme mít zprávu a seznam reform, který je eh, přijatelný nebo proveditelný pro příští volby do roku 2017 a pak bude další zpráva o reformě Evropské unie jako takové. A jak bylo řečeno, to možná by se mohlo řešit cestou úmluvy. A chybí tady vlastně pojítko mezi národním prvkem evropských prvek, eh, voleb a eh, mezi tím celoevropským eh, seznamem. Tady bychom si neměli věci mást abychom teď už v této zprávě požadovali takový transnárodní e, seznam, protože víme, že i tak budeme mít obrovské problémy, aby naše návrhy se setkaly s jednomyslným souhlasem Rady. A neměli bychom e, to tedy znemožnit tím, že bychom přišli s tímto příliš brzy. To by mělo být eh, možná až na před rok nebo v roce 2017. Souhlasím s tím, co už tady bylo řečeno mnoha, že evropská dimenze není viditelná, že lidé o tom příliš mnoho nevědí. A my všichni, když přijedeme domů, tak si jistě uvědomují, že lidé nemají příliš mnoho informací. Tudíž alespoň eh, během té tří, čtyř měsíční kampaně do Evropského parlamentu by se věci měly zlepšit. A možná eh, vidíte, že tady je už určitý kompromis eh, a ten bude vám příštích dnech rozdán. Nemělo by to být jenom na těch hlasovacích lístcích, kde by byla jasná, jasné pojítko mezi národními stranami a evropskými stranami, ale také v televizních a rozhlasových kampaních eh, nebo vysílání, pokud tedy máte takové spoty eh, ve vašem vysílání, pak byste tam mohli zviditelnit i tu evropskou stranu, do níž náleží vaše národní strana. Týká se to také volebních programů evropských stran. To je vlastně eh, volební program na celé legislativní období evropské rodiny stran, co si přeje udělat, jakou Evropu svým občanům navrhují. Je důležité, aby toto všechno bylo známo. Tudíž tady je prvek demokracie, aby občané věděli, eh, pro co nebo o čem hlasují a měli by být k tomu vyzváni. Myslím si, že polský kolega trošičku nesprávně e, vysvětluje e, rozhodnutí Evrop- německého soudu. Ono se nespochybňuje, e, že zastupujeme evropské občany, o to nešlo. Ale oni mají za to, že na tom nezáleží, kolik je stran v tomto Evropském parlamentu. Jim je to tedy Evropsk- německému soudu je to jedno, řekli, dobře, je tady 168 různých politických stran, a klidně by to mohlo být ani 30 v Evropském parlamentu, klidně i víc, je to jedno. A e, jak říká pan Šoplin, my jsme jeden parlament, měli bychom mít soubor pravidel a rovné podmínky pro zvolení. Chtěl bych se ještě vyjádřit k další věci, e, k tomu, co říkal Kbrast Hnemans. Tedy ta představa, že pokud někdo bude nemocen nebo otěhotní, tak že bude mít náhradníka. Já se ptám, kde se, odkud se ta osoba veme. Eh, samozřejmě, že se vezme ze seznamu, z toho seznamu. A, a pak? No a co když už se někdo, uh, už není nemocný a uzdraví se, no tak pak se to zase změní. Ano, ano, tak to je, taková je představa. Ale samozřejmě zase to musí jít někdo, kdo bude také zvolen, eh, tak aby se vůbec na ten seznam dostal. Eh, po celá léta se tady vedla taková diskuse, že někteří lidé z národních vlády si mysleli, že vlastně je úplně jedno, kdo je v tomhle parlamentu ne, když třeba by někdo byl účastníkem nehody a někdo jiný by to rozhodl, že tady někdo, že ho zastoupí někdo, jiná osoba? Ne. Dobře. Eh, v mnoha zemích prostě neexistuje taková možnost, aby někdo mohl být členem parlamentu, já nevím, jenom po dobu tří nebo šest měsíců. Já nevím, jestli je toto dobrá myšlenka, já se na to dívám poměrně skepticky. Také vidím, že stále více států eh, přemýšlí o eventuální změně eh, eh, věku, od kdy lidé mohou volit. není to jenom Rakousko, jsou to jiné státy, které si myslí, že lidé, komu je 16, už by měli mít eh, možnost se zúčastnit demokracie. Samozřejmě, že to jsou jenom doporučení, členské státy mohou jednat podle vlastního uvážení. Ale když se podíváme dopředu, co bude za 10-15 let, eh, ti, ti mladěši, kterým je 16, jezdí po světě, komunikují a proto si myslím, že určitě eh, se ten věk sníží z 18 na 16, když já jsem mohl poprvé hlasovat, tak eh, mě bylo 21. Tehdy byl ten věk 21. Nikoho ani nenapadlo, že by to mohlo být 18. Ale já jsem pořád mladý duchem a myslím si, že by to mělo být od 16. S vámi souhlasím, že ta myšlenka Lisabonu, že lidé vol, volí kandidáty a pak eh, Nově zvolený parlament by měl navrhnout eh, své kandidáty do komise, radě. Já s tím sice souhlasím, ale nevím, jestli bychom toto měli mít ve volebním zákoně. Eh, Minulé parlament už eh, měl možnost se sejít s vedoucími představiteli skupin v pondělí, rada se setkala v úterý a pak už to vlastně byla skutečnost. A pak příště to možná bude zase tak, že v pondělí odpoledne se podíváme, kdo vyhrál, kdo má většinu, tak dobře toto navrhujeme. A pak nemám vůbec pochybnost, že rada zase řekne, no jo, tenhle parlament je stále silnější a silnější, nemáme na vybranou, musíme tohohle kandidáta tedy jim zvolit. Dobře. Okay, thank you, thank you very much. I just... Děkuji. Chtěla bych jenom dodat dvě či tři věci. Po té, co jsem vás si vyslechla, chtěla bych vyjasnit um, něco, co se týká rozhodnutí datu voleb. Navrhovali jsme s Jolajnem v podstatě, abychom si udrželi současný systém, kdy parlament po každé rozhodne o tomto datu. Eh, tak je tady návrh eh, druhá neděle květno, květnu, to je vždycky Ehm, konec ehm, voleb, uvidíme, který ehm, návrh vyhraje, ale nikdo ne, ne, nevrhuje, abychom to přemostili v nedělí, ty, tu volby. Já si nemyslím, že je pravda, že se pokoušíme zavést harmonizaci tím způsobem, že vlastně vytváříme evropskou identitu v rozporu eh, k národním systémům, eh, v rozporu k národním volebním systémům. My prostě začínáme z bodu, kde tady je určitá specifičnost, evropských voleb a myslím si, že je naší povinností toto vysvětlit lidem, že tady je eh, pojítko mezi těmito volbami a eh, skutečností, nebo musíme jim kdo je bude zastupovat eh, a e, chcem jim ukázat, že jsou tady velmi důležitá legislativní evropská rozhodnutí a e, že tady je určitá specifičnost, která je s tím spojena a proto by tato specifičnost měla se odrážet také ve způsobu, e, jakým budeme provádět volby. A všichni asi víte, že ti, kteří, kteří byli delší dobu už v parlamentu, tak velmi dobře vědí, jak Ehm, neuvěřitelná moc tohoto parlamentu, co se týče zodpovědnosti. Tato pravomoce narostly v minulosti a proto je naším závazkem, abychom využili těchto volebních kampaní, ehm, abychom byli blízko našim občanům a e, to, co nejvíce bude možné. A ukázat, jak je důležité, jaký, jak důležitý dopad může mít Evropský parlament na jejich životu, život. A e, to není možné, aniž bychom ukázali propojení mezi národními a evropskými stranami. Ehm, nebude to možné, eh, dokud se skutečně nepokusíme ehm, ukázat onu evropskou dimenzi eh, tohoto volebního procesu, eh, která velké, bude hodně dále propojena s národními tradicemi. Ale tady vlastně zaplňujeme určité mezery ehm, v tomto celém procesu. Dovolte mi, abych rovněž řekla něco na národním seznamu. Tady byl návrh, pozměňovací, pozměňovací návrh, budeme o všech věcech hlasovat a říkala jsem na začátku, Eh, něco, eh, co eh, poslanci neradě nadnášejí, ale musíme vlastně tady najít dohodu s radou. To je něco, na co bychom neměli zapomínat. Ráda bych vás informovala o tom, že budeme i nadále pracovat mm, na kompromisech bude tady ještě celá řada pozměňovacích návrhů, o kterých budeme hlasovat, takže řada věcí, které se tady nadnesly, budou předmětem eh, přímých eh, hlasování se individuální pozměňovacími návrhy, eh, takže všechny ty věci, které pro vás jsou důležité, uvidíte v pozměňovacích návrzích. Budeme hlasovat příští týden 28. Doufám, že vás všechny uvidím. A tímto bych uzavřela tento bod a můžeme přejít dalšímu bodu pořadu jednání a to je zpravodaj George Žeplina, Evropská občanská iniciativa, což není poprvé, kdy eh, si vyslechneme George, ale doufám, že to je naposledy. Děkuji, paní předsedkyně. Já upřímně věřím, že to není naposledy, kdy uh, hovořím na tomto výboru. Uh, děkuji vám, že jste mi dala slovo k Evropské občanské iniciativě. Máte pravdu, že už proběhla značná diskuse v tomto výboru na toto téma. Uh, a e, hodně z toho, co bylo řečeno, bylo také velmi e, hodnotné a děku, bylo to užitečné, takže děkuji mnohokrát všem, kdo přispěli pozměňovacími návrhy. A rád bych k tomu ještě dodal, že to je také velice důležité, co jsme slyšeli od občanské společnosti. Hovořili jsme s mnoha zástupci a mám pocit, že je tady velké nadšení Eh, na straně nevládních organizací, pokud jde o tento nástroj, nástroj Evropské občanské iniciativy. Nemusím říkat, eh, protože už jsme tam hovořili, že to je velice inovativní nástroj, který občanům za určitých podmínek nabízí možnost aby přicházeli s legislativními iniciativami. To samo o sobě samozřejmě přivytváří problémy, k ním se za okamžik dostanu. Eh, sami už jsme se skoro dostali eh, ke kompromisům. Skoro už jsme dokončili proces eh, písemného postupu, sešli, se, sešli jsme se se stínovými zpravodaji, hodně jsme se shodli, byť ne na 100%, ale to je dobře. O tom je konstruktivní kompromis. Teď problémy. V první řadě nemyslím si, že bych nebyl snad laskavý, když řeknu, že komise. Vlastně ten nástroj funguje už tři a půl roku a že komise si pomalu uvědomuje politický význam eh, Evropské občanské iniciativy. Možná, že si vzpomenete, že eh, místo předseda Timmermans eh, přišel, nevím přesně, kdy to bylo, na jednu z našich předchozích schůzích a řekl doslova, že Eh, je spokojen s tím, že z právního hlediska všechno, co komise udělala, bylo v pořádku. A eh, z politického hlediska také uznal politické důsledky, politický význam pojítka mezi občany a Evropskou unii. Jak asi všichni víte, právo a politika ne vždycky jdou stejným směrem. A toto je právě skvělý příklad toho má zpráva a pozměňovací návrhy, které jsem obdržel, v zásadě eh, směřují k tomu, aby tento nástroj dobře fungoval. Jsou tady problémy, jak už jsem naznačil, ale myslím, že se dají překonat. Také jsem slyšel kritiku, nebylo to v této sněmově ani od tohoto výboru, ale od některých organizací občanské společnosti, že prý je to mrtvý nástroj a že, eh, ale myslím si, že může být dobře funkční. A až ta zpráva projde veškerými etapami, pak si myslím, že ten nástroj už bude eh, směřovat tak, aby byl užitečnější, životnější, použitelnější. Uvědomujeme si samozřejmě všechny problémy. Komise slíbila, že se tím bude zabývat. Pravděpodobně to bude Eh, na začátku příštího roku, nikoli ještě do konce tohoto roku. Zpráva jistě bude mít dopad na to, jak eh, budou posuzovat možnost transformace nástroje, aby byl schopnější. Myslím jenom ještě pár slov, eh, které, co bych chtěl zdůraznit. Je velice důležité, aby se udělalo hodně více k tomu, aby se o tom nástroji vědělo, protože se o něm moc neví. Komise tvrdí, že to je mladý nástroj, což je patrně pravda. Ale eh, on, lidé se s ním seznámí tím, že s ním budou zacházet, že budou eh, zmobilizovat, získávat milion podpisů, což je docela obtížné, sehnat milion podpisů. A eh, jsou s tím i technické problémy, některé téměř takové bizarní Existuje skoro 28 různých způsobů, jak se lidé, jak lidé prokazují totožnost ve Spojeném království nemají občanské průkazy, tam je to ještě těžší, ale to radši necháme stranou. Čili prostřednictvím větší publicity by o tom lidé měli víc vědět, e, e, mělo by se usnadnit sbírání podpisů. My už jsme o tom hovořili, tak se nebudu pouštět do toho příliš dlouhavě. Myslím si, že ten nástroj je schopen fungovat, ale na té nejhlubší úrovni musí koliskopy se pochopit, jak důležitá je politická inovace, aby občané měli právo, právní, eh, právo legislativní iniciativy. Je to vlastně cíl smlouvy a to, této práce a doufám, že přesně tak to dopadne. Děkuji. Jak víte, Georgi, já jsem chtěla říct, že doufám, že už, už vy se nebudete muset vyjadřovat k tomuto nástroji, že, že tedy eh, už se to brzy vyřeší, takže jsem ráda, že, rád, že to neznamená, že už bych neměla hovořit v tomto výboru. Celika Hoffman, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Nejprve, než se ještě zmíním o několika detailních otázkách, chci velice srdečně poděkovat našemu zpravodajovi. Vynikl, vynik, eh, vykonal vynikající práci Měli jsme velice užitečné setkání s pravodaje se stínovými zpravodaje a myslím si, že to je i vidět na tom předloženém kompromisním návrhu, vlastně na všech z nich, které jsou všechny vhodné pro dosažení toho, o čem právě pan Schöpfling hovořil. A sice že je nutno zlepšit tento nástroj většího povědomí veřejnosti, aby občané věděli, jak mohou spolu vytvářet evropskou politiku právě prostřednictvím této občanské iniciativy a lépe ji využívat. K těm předloženým pozměňovacím návrhům bych chtěla udělat jenom některé poznámky a upozornit kolegyně a kolegy, aby zvážili, že kompromis může, zda může kompromis zůstat tak či onak. Začnu s kompromisem D. Tady se jedná o to, aby, že samozřejmě každá občanka a každý občan má právo hovořit svým vlastním jazykem. Je jasné, že to nikdo nespochybňuje a že zejména jazyk ukazuje na bohatství Evropské unie Právě jsme vedli zajímavou diskusi eh, k tomuto tématu v souvislosti s volebním právem. Přesto bych se ráda kolegyň a kolegu zeptala. Formulování tak, jak je teď v kompromisu D, ten vyžaduje, aby přes uznávání, nad rámec uznávání Eh, že každý může hovořit svým a vlastním jazykem. Všechny aktivity související s občanskou iniciativou by měly být rovněž eh, přeloženy a zaručen tedy jejich překlad do všech jazyků. Já si myslím, že to je prostě nemožné. Můžeme být velice rádi, že Evropský hospodářský a sociální výbor projevil ochotu převzít překlady. To je problém, eh, k který měla celá řada organizátorů eh, v prvních letech používání tohoto nástroje, sice že nebyli schopni jejich myšlenku prostě nechat přeložit do 24 jazyků, oficiálních jazyků EU, ale vyjdeme-li eh, z toho, že by tady měly být všechny aktivity přeloženy, no, tak ten nástroj nemůže fungovat. Kdo by to měl dělat, kdo to má sorganizovat a konec konců, kdo to má zaplatit. V kompromisu U je bod, o kterém jsme již hovořili, pardon, který jsme nestihli projednat a já bych na to ráda proto upozornila zde při této příležitosti. Samozřejmě všichni chceme, aby tento nástroj vešel do lepší, více do povědomí, a aby eh, mohli více verbovat pro uskutečňování této účasti a této myšlenky. Ale můžeme si dovolit chtít, aby z evropského rozpočtu byly uvolňovány prostředky pro občanské iniciativy, eh, pro propagaci jejich iniciativ v rádiu a v televizi. No, myslím si, že všichni vědí, jak drahá je reklama v televizi a v rozhlase. A já nevím, zda to je skutečně ten nejlepší prostředek, jak dát do povědomí tuto evropskou iniciativu. Já si myslím, že máme celou řadu jiných možností, ale tady v tom bodě bych řekla, že bychom snad eventuálně měli udělat oddělené hlasování. Další bod. My jsme dlouho hovořili o tom, zda Evropská občanská iniciativa je přípustná pro změnu smluv nebo ne. Tady jsou také pozměňovací návrhy a e, panuje k tomu, panují k tomu různé názory. Když se podíváte do textu, tak tady jsou dva návrhy na formulaci. Za prvé kompromis V, Tady je komise vyzvána, aby vyjasnila, zda návrh občanské iniciativy může změnit i primární právo, zatímco my zároveň čekáme na Evropský soudní dvůr, který má právě v této otázce vynést rozsudek. Já bych navrhl něco jiného, abychom do úvodních bodů ustanovení dali novou úvahu, že v této otázce takový případ v současné době je předložen Evropskému soudnímu dvoru a musíme tudíž očekávat teprve, jak dopadne tento případ. Já osobně se nedomnívám, že by komise před rozhodnutím Evropského soudního dvora mohla interpretovat nějakým způsobem, zda ten nástroj lze použít tak či onak. Čili to bychom neměli udělat v našem textu, ale měli bychom to jenom vyjádřit v úvodních ustanoveních. Víme, že e, před, ústavním, před Evropským soudním dvorem leží takový případ a e, potom e, musíme vidět, jakým způsobem to tam bude vyřešeno, a rozhodnuto. Jinak, pane zpravodaji, pane Šepfline, skutečně velice vám děkuji. Ještě jednou jsem nesmírně ráda, že společně s kolegyněmi a kolegy mohli předložit celou řadu pozměňovacích návrhů, jak bychom tu občanskou iniciativu mohli vytvořit takové, byla ještě příjemnější, ještě, do, ještě, ještě dostupnější občanům. A měli bychom tady oddělit automatismus registrování a podpisy. To je velice dobrý návrh, aby občanská iniciativa sama mohla rozhodnout, kdy začne běžet ta lhuta těch 12 měsíců. Velice mě těší náš společný postoj aby minimální věk byl snížen na 16 let v každém členském státu pro tuto iniciativu a také eh, Eh, se těším, že tady bude možná eh, částečná registrace pro nějakou iniciativu. Já tady nemohu teď eh, vyjmenovat všechny ty body, ale možná, že byste si mohla jako zpravodaj, ale to je moje poslední poznámka, podívat se na to, zda byste můj poslední pozměňovací návrh, což je číslo 127, možná taky mohl podpořit, protože vyzýváme komisi, aby změnila eh, toto nařízení občanské iniciativy. Děkuji vám. Thank you. Děkuji. Pablo Castaldo. Ramon Hauregi se přihlásil první. Ramone, promiňte, byl jste první. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych také chtěl nejprve poděkovat za práci, která byla vykonána. Je to nesmírně důležitá práce přibližování vzájemných postojů. Já osobně jsem spokojen s celým souborem pozměňovacích návrhů, eh, které obecně nám tady představil pan navrhovatel, protože je zahrnul ty naše i do svého návrhu. Ale mám tady určitou pochybnost a tu by, na to bych se chtěl zeptat eh, výboru Silvy a také pana zpravodaje. Oni o tom hovořili. A sice zdá se tady odkazovat na to omezení, které vytváříme, aby občanské iniciativy, které se týkají primárního práva Evropské unie, nemohly eh, být eh, účinné, nemohli vůbec se do toho, nemohli vůbec se věnovat těmto otázkám. Já si myslím, že tady tím pádem uzavíráme tak trochu hm, možnosti těchto evropské iniciativy. My přece chtěli usna, chceme usnadnit evropským občanům, aby měli lepší přístup a mohli to lépe využívat. Já se domnívám, že tady je celá řada iniciativ pro to, aby se lidé mohli cítit jako evropští občané, které se týkají primárního práva. Já vím velice dobře, že primární právo nelze modifikovat jednou občanskou iniciativu. To by vyžadovalo určitou speciální věc. Samozřejmě to musí být důsledkem pravděpodobně buď do konventu, anebo podobného postupu. Já se domnívám, že zakázat, nebo ano, zakázat, aby evropské iniciativy, které by se mohly dotýkat primárního práva, opakují, může existovat celá řada o evropských iniciativ, které se týkají za základní listiny základních práv a tak dále. A na to jsou občané velice citlivý a prostě zakázat tyto iniciativy jenom proto, eh, že se týkají primárního práva, to se mi zdá příliš taxativní a proto si myslím, že v, tomto případ, v těchto případech si myslím, že by snad mohlo být, tak mohla být nějaká reakce na takovéto návrhy. Myslím si, že tady by mohla existovat větší flexibilita, eh, aby se třeba mohlo uvažovat o možné reformě do budoucna, ale aby se tyto otázky neodmítly najednou od začátku. Fabio. Fabio. Děkuji. Paní předsedkyně, nejprve bych chtěl poděkovat. Děkuji Jiri Šeplinovi srdečně nejen za eh, práci, ale i eh, za velmi konstruktivní pracovní klima, které jsme zažili při setkání s stínových zpravodajů. Ehm, já myslím, že ehm, je to velice pozitivní, že se nám podařilo ehm, oslovit i mluvit o některých velmi praktických problémech. Ono šlo o věci, Eh, jako sbírání podpisů až po odborávání překážek, mm, to je primární cíl. A eh, jinak by eh, tady mm, bylo upřeno občanům moci využít svých primárních práv. Pak tady návrhy I a J. Jde tady o možnost jakéhosi odbourání konfliktního potenciálu eh, v komisi, tedy eh, jde o přípustnost, o možnost takovýchto, eh, posoudit takovéto občanské iniciativy. Jinak se na tomto místě rozhodne, jestli občanské iniciativy budou pokračovat dál nebo ne a tady by měl v tomto směru parlament pracovat, abychom našli příslušné řešení. Um, řešení komise v novém nařízení. E, naštěstí se o tom hodně diskutuje, jak jsme slyšeli, a považuji to za podstatný bod, um, abychom e, zaručili e, co největší nestranost, co se týče právního základu. Potom jsem chtěl ještě se připojit poznámkám kolegyně Kaufmann kompromisnímu návrhu U. Ano, chápu zcela vaše poznámky a právě proto bych rád navrhl, aby takovéto kampaně byly příslušným způsobem upraveny, tedy jednotlivé eh, kampaně, pokud eh, to budou větší rádiové nebo televizní kampaně určené občanům, tak tady bude lepší možnost pochopit, že tady takovéto věci existují. Měli bychom se tedy zasadit za to, aby tento nástroj byl konstruktivní a e, přístupnější. A proto bychom měli institucím dát e, najevo, že tady existuje a text v tomto tématu, eh, který se přímo týká ehm, demokracie. Já chci poděkovat ještě jednou stínovým zpravodajům za konstruktivní spolupráci a vůbec celkově za dobrou spolupráci. Ehm, budeme netrpělivě čekat eh, na hlasování a eh, na společné přijetí. Děkuji. Zmíš Věsovsky. Děkuji. Velice děkuji. A také bych chtěl panu poslanci Šeplinovi srdečně poděkovat za práci a za směr, eh, jim se ubírá tato zpráva, protože eh, opravdu směřuje k posílení eh, této instituce, abychom ji také lépe komunikovali a aby to byla věc reálnější, než je tomu dosud. Podstata je v tom, že nemůžeme vytvářet takové instituce, které by vnitřně byly zablokované, které by byly mrtvé, byť by je občané akceptovali. Proto chápu i tuto zprávu jakožto zprávu, která chce napravit určité omyle. A na rozdíl od mé kolegyně, která eh, nás vyzývala k tomu, abychom se zdrželi eh, nebo odstranili tu formulaci, která se vztahuje ke změnu nařízení o Evropské občanské iniciativě. Já bych naopak chtěl říci, že právě tuto formulaci velice podporuji. V rámci Lisabonské smlouvy totiž si můžeme představit eh, velice rozdílná eh, řešení, různé varianty tohoto nařízení a jistě pan poslanec Šeping ve své zprávě nás vyzývá k tomu, aby v rámci smluvního řádu toto nařízení eh, poskytlo co nejvýraznější instrument pro toto iniciativ. Eh, naše zákonodárná práce se nemusí vždycky řídit eh, rozsudky soudu evropského. Jestli je to důležitý kontext, ale můžeme také postupovat z vlastní iniciativy. A proto chci velmi výrazně podpořit tuto zprávu, a to včetně bodu V, který vyzývá Evropskou komisi, aby eh, vypracovala nový eh, tvar tohoto řízení, který by eh, upevnil tu instituci, o které zde hovoříme. Děkuji. Thank you, Morten Messerschmidt. Děkuji, Morten Messerschmidt. Jen velmi stručně. Chtěl jsem pogratulovat eh, zpravodaji eh, k tomuto vynikajícímu návrhu eh, zvláště kapitoly, které se týkají technických obtíží. Zdá se, že to pozměňuje ten komentář těch lidí, kteří se o toto snažili. Já si myslím, že v politice jeden rok je velice krátké období. A zvláště pokud to má být tak obtížné dostat těmto formálním kritériím. A potom chci, jsem chtěl podpořit to, co zrovna eh, říkal že kolega, kolegyně z socialistického tábora. Nemyslím, že bychom se neměli v rozsahu omezovat eh, na technické důvody nebo aspekty, že jedna iniciativa by měla být přijata nebo ne, a zda je to má být sekundární nebo primární legislativa. Myslím si, že i v rámci diskuzí, které už tady trvají o evropské demokracii a o angažovanosti občanů v tomto procesu, myslím, že bychom měli co nejméně omezení, jak jen bude možné. A smlouvy Evropské unie se měnily od um, um, um celou dobu od začátku, takže proč vylučovat um, občany um, z možnosti přicházet s dobrými návrhy? Mohli bychom získat podporu lidí. Um, um, právě um, jsou tu technické důvody, které vyžadují změnu smluv jako takových a myslím si, že bychom měli, měli umožnit omezení tohoto typu. Děkuji. Um, už tady někdo další se nehlásí? Rus. Ano, paní předsedkyně, děkuji vám. Také já chci poděkovat panu Šeplinovi. Není tady ani pan Keren, bych, který by mu mohl poděkovat, ale dělám to já velice ráda. Tři připomínku. Eh, jedno se týká kompromisního návrhu S. Tady chceme si, že ve všech těch zlepšeních, které musíme udělat, aby se z občanské iniciativy stal skutečně efektivní názor, je tady jedna otázka, která zcela bez pochyby eh, hraje roli a to je otázka právní nejistoty. Když se podíváme na jeden milion podpisů, to je něco objektivního, ale když změníme tento prvek bez eh, jaksi právní jistoty, tak potom možná to nebude technicky akceptovatelné. E, myslím si, že to nemůžeme udělat nepřesným způsobem. Nemůžeme říct si do milionu, musíme tam dát tedy přesné číslo. T, kompromisní návrh T. Otázka výborů a nebo expertů. My se domníváme, že to by šlo doplnit dokonce tak, aby slyšení byla mohla organizována jak výborem PETY, tak jinými výbory. Eh, eh, to jsou výbory, které budou znát eh, ten, tuto iniciativu a vědí, o čem hovoří. A co se týče kompromisního návrhu U, tato otázka je nesmírně komplikovaná. Na jedné straně chceme, aby tento nástroj fungoval, aby to bylo usnadněno pro naše občany, ale veřejné financování, no to si myslím, že sebou nese rizika. Rizika, že se ty peníze potom vynaloží na něco, co by se od nich slizovalo. Nevím, zda by to nemělo být ještě projednáno, možná, že by tam mohl být jiným způsobem pojednáno, jak si, jak pomoci občanské iniciativy, ale ne s financování, ante financování z veřejných prostředků. Když tak, tak ex post. Thank you very much. I, I don't know, George, if you'd like to... Nevím, jestli by George ještě chtěl reagovat. Ano, tady celý sekretariat plně pracuje a nikdo nevěděl, že byste zvedl ruku, tak promiňte. Ne, nevěděli jsme. Pane Darika Presi, vím, že jste zpravodaj. Byla jsem vlastně překvapena, že byste nechtěl mluvit. My visibility back. Thank Děkuji, že jste mě zase zviditelný. Tak. Jenom velice stručně tři body. Jenom omlouvám se. Otázka mateřského jazyka, eh, o které hovořil Kaufman. Já bych si přál vědět, já bych chtěl vědět, proč vy, pan, milý pane Šefringu, jste nezachytil můj pozměvací návrh 21, který alespoň částečně ten problém, jak se domnívám, řešej, o kterém hovořila Sophie Kaufman, alespoň se tak domnívám. Druhá věc. Kompromis S. Pane Bože, kde to je? Kompromis S. Já si nemyslím, že jsme eh, tuto věc pozitivně vyřešili, když se tady říká do 12 měsíců po vydání pozitivního stanoviska. Hovořilo se o tom, co to vlastně znamená pozitivní stanovisko. Nějaké, které už bylo schváleno nebo pozitivně posouzeno, co to znamená? Nemyslím si, že jsme v tomto případě dospěli k dohodě. A také dále ještě pořád hovořím o kompromisu S. Tady se říká, že Evropský parlament by mohl navrhnout zprávu z vlastní iniciativy. Tady probíhala vlastně diskuse i s zprávou INL a myslím si, že o tom bychom měli hovořit dřív, než se na tomhle budeme dohadovat. A poslední, třetí bod. Já naprosto souhlasím s mým přítelem Ramonem, že bychom měli nějakým způsobem zpracovat ten bod, který vůbec není jednoduchý, totiž myslím tím záležitost primárního práva. Nicméně se domnívám, a vlastně hovořila o tom Sylvie a myslím si, že to má částečně pravdu, ale jenom částečně. Co ti myslím? Komise by neměla fungovat místo soudu. Komise může se vyjádřit politicky, ale ne právně. Z právního hlediska se vyslovuje soud. A když tedy e, říkáme, že očekáváme právní vyjádření, tak proč ne politické? Proč by se také komise politicky k tomu nevyjádřila? Co si o tom celé myslí? Děkuji. Velice děkuji všem za jejich příspěvky, velice hodnotné. A vynasnažím se všechny tyto věci zapracovat do toho posledního mistrovského díla, které, jak doufám, bude hotové zítra. Několik konkrétních věcí. Je asi jasné, že otázka jazyka nás rozděluje, rozděluje různé skupiny. A já sám bych se měl spíše sklon to rozšířit. Uvědomuji si nákladovou položku a i potíž, ale zase je to docela taková zásadní věc. Přibližně 10 evropských občanů totiž nehovoří s žádným z 24 úředních jazyků Evropské unie. Určitě bychom je neměli vylučovat. My pracujeme ještě na formulaci a budeme-li mít trochu štěstí, přijdeme na něco, co bude akceptovatelné, jinak to bude asi oddělené hlasování, ale o tom je život dále mohli pokračovat. Zase problém primární legislativy. E, to, o čem hovoří e, Ramon Havrek, je zajímavá věc že bychom měli nějakým způsobem ukládat e, tyto iniciativy. Samozřejmě, že by bylo třeba na tom dále pracovat. Samozřejmě zatím to ta iniciativa dělat nemůže. Ale myslím si, že ten nápad je velice hodnotný, určitě bychom měli na tom dále pracovat. Vlastně slyšeli jsme to od několika kolegů. A vlastně se tím dostávám zase k tomu, o čem jste. Já eh, se zase podívám na to expertní a neutrální abychom našli takovou formulaci, která by vám vyhovovala. Myslím si, že ten váš návrh je užitečný. Ale mám trochu potíž s tím, abychom tady měli takovýto koncepční výbor, protože eh, přesně to občanská společnosti nechtějí, jak mi říkají protože více než jednou se stalo, že takový na, výbor potom se postavil k iniciativě nepříznivě. A e, proto si myslím, že my bychom měli být ti, kdo budeme e, pořádat tato slyšení. Pak také jsme tady slyšeli o veřejném financování, rozhlas, televize. Mimochodem, paní Kaufmanová, rozhlas je levný, ale televize je hodně drahá. To je drobnost, ale také je to důležité. Jistě veřejné finance možná eh, by mohly být ohroženy, ale tady bychom snad mohli zapracovat nějaké pojistky. A pak jenom eh, k tomu, co říkal pan Terik Abras. Myslím si, že komise pracuje právního, právním i politickým způsobem a z toho plynou některé potíže. Protože eh, samozřejmě, že eh, v posledu eh, poslední právní instanci je Lucemburský smlouv, ale pokud je o politickou, kdo to je, jsme to my, je to rada a to vlastně nás vrací k tomu, jak Evropská unie funguje jako politický subjekt? Já odpověď také neznám. Pokud ji znáte, pošlete mi to prosím a použijte písemný postup. Mnohokrát děkuji. Junou Kujčočovi, tak jak víte, budeme hlasovat příští týden 28. zprávě a pravděpodobně na plenárním zasedání druhém, druhém ve Štrasburku. A teď bych chtěla přejít k dalším bodu našeho pořadu jednání a to je stanovisko připravené Paulo Rangelem o role EU v rámci mezinárodních eh, se Gular o um, um, úloze EU v rámci mezinárodních finančních měnových a regulačních institucí a orgánů. A to je naše první výměna názoru. Paolo? Uh, thank you, Děkuji, paní předsedkyně. Jenom bych rád um, konstatoval, že bohužel nebudu přítomen na hlasování na příštím uh, Eh, které se týká těchto záležitostí, protože máme v Portugalsku volby, jak víte, 4. října. A tak budu muset příští pondělí, úterý alespoň být ve svém regionu, abych mohl vést kampaň. Ale um, prezentovat svůj um, portugalštině, svůj projekt. Kolegové, je to trošku hlasité tady. Ano, děkuji. Toto je první verze zprávy k roli eh, Evropské unie v rámci finančních, měnových a regulačních institucí. A nejprve bych rád této zprávě poukázal na to, že dnes eh, eh, běží toto řízení OECD se to týká, ale také jde například o G20. A nebo o takzvané Financial Stability Boards nebo Bazilický výbor. To jsou všechno rozdílné instituce a uskupení. které i mezi sebou mají různý stupeň institucionalizace. To znamená, máme co dočinění se zcela klasickými institucemi mezinárodního rázu jako OECD nebo Mezinárodní fond a pak na druhé straně máme G20. To je neformální rámec. A pak tady máme také svazy, například eh, se týká účetních norem a to už jsou v zásadě instituce soukromé povahy a možná pracují, přepokrývají více oblastí, ale jsou vlastně soukromé. A když se e, na toto podíváme, tak toto by mohlo být podnětem pro to, abychom tady e, nechali zadat e, studii. To přišlo z výboru Ekon. Těžiště jak jsem řekl, eh, bylo ehm, světová eh, ekonomická zpráva, to je něco, ehm, co považujeme za nejdůležitější a pokoušíme se pochopit hm, roli, kterou Evropská unie vždy v těchto gremích ehm, může hrát a s jakým statutem vždycky. A na straně druhé pak eh, jak Otázka toho, jak zlepšit vystupování Evropské unie, jak toto učinit co, dělat co nejúčinnější. A k tomu bych rád řekl následující. Když se podíváme na tyto organizace, tak, jak jsem řekl, jsou tady velké rozdíly mezi nimi. Ehm, G20 jsem říkal, jak bych to vyjádřil, tady máme politicky, globálně, ale taky neformálně e, způsob, jakým se věci probírají. neinstitucionalizovaně, ale na straně druhé Mezinárodní měnový fond, který už existuje dlouhou dobu, jak jsem řekl, jsou tady veliké rozdíly. E, tři základní aspekty tady vidím. A jednou jsem se pokusil to tady systematicky dát dohromady a dostal jsem se ke třem bodům. Najdete to i ve zprávě, e, která už je k dispozici. Na začátku tomu tak ještě nebylo, ale nejprve vliv Evropské unie v těchto institucích. Máme G20. To celé je sice neformální povahy, ale předsedové komise, edité eh, jsou tady zastoupeni, to je institucionálního hlediska zakotveno, máme tady členské státy, Francie, Itálie, Španělsko, ostatní, pak tady máme OECD, e, tady jsou všechny členské státy, nebo téměř všechny zastoupeny, nebo opravdu všechny, e, v Mezinárodní fondu, ale Evropská unie má vlastně pozorovatelský status. Mm v mnoha technických eh, zasedáních eh, je Evropská unie systematicky zastupována. Takže toto je ten první problém. Určitý ne, ne, ne, ne velký pořádek. Ne, není tady velký soulad zastupování eh, v různých fórech. A to, že to není koherentní, to vyplývá rovněž z toho, že tyto instituce mezi sebou vykazují tak veliké rozdíly. Takže z toho vyplývají různé eh, reality. To je první bod. Druhý problém, k kterému bych se rád vyjádřil, a to se týká také Evropského parlamentu velmi silně, a to je otázka demokratické kontroly, accountability, to mu říkáme anglicky, mm, skládání účtu, eh, zodpovědnost, eh, tedy ti, kteří, které Evropská unie zastupuje, vůči těm, které Evropská unie zastupuje už došlo k jisté výměně názoru Evropského parlamentu eh, k tomuto tématu, ale ještě se to nehrálo dostatečně systematicky. A při zasedání G20 by bylo dobré tady mít skutečný dialog s komisí a radou. Pak by oni nám mohli říct, eh, koho tam bude Evropská unie zastupovat, protože jde o rozhodování, i když neformální, ale rozhodování, která z globálního a strategického hlediska budou mít význam i pro práci Evropské unie a e, i půjde o její celosvětovou roli. Proto bychom si o tom měli už předem e, popovídat i v Mezinárodním měnovém fondu a ten byl také velice aktivní e, v celých přizpůsobovacích programech spolu s Trojkou a i tady by bylo dobré, kdybychom se mohli skoordinovat pro, co se týče postoje Evropské unie v rámci VF. A pak tady musíme mít evropské zastupování nejenom e, individuálně, e, tedy zastupování členských států. Pak e, k třetímu bodu také představuje problém chybějící transparentnost těchto institucí. Co tím myslím? Běžně to bývá tak, že to je vysoce technizovaná práce, třeba se vzpomeňme na, na práci na Grémy, která se zabývají bankovními tématy, Bazilský výbor nebo také OECD. Um, heslo Black Box. V každém případě vidíme, že tady chybí um, transparentnost toho určitého stupně. Je to všechno trochu neprůhledné, jak se tady věci odhrávají. A za tímto technickým charakterem se pochopitelně skrývají um, důležitá politická eh, úvahy. To je onen třetí bod. A konkrétně k tomu. Myslím si, že co se týče účasti Evropské unie jako takové, tak máme například G20, říkám se předseda komise a rady tam vždy cestují na toto zasedání. Ehm, musíme přemýšlet, popřemýšlet o tom, jestli je to takhle dobře. Ale ani bych nezdráhal eh, říct, že by bylo rozumné, kdyby Evropská unie byla plnohodnotným členem Eh, v OECD nebo eh, v Národní měnovém fondu, třeba příklady, eh, existují jiné instituce, které mají soukromý charakter a tam by to spíše byl pozorovatelský statut, ale u klasických institucí tady vidím možný zájem v tomto směru. Samozřejmě se dá říct, že v těchto případech právě u Mezinárodní měnovém fondu jsou tyto státy už eh, zastoupeny, eh, ale přesto existuje ehm, takový plošný evropský zájem. Takovéto případy existují. A i v případě G20 tady Evropská unie nemusí e, nutně podávat stanovisko státu, které zastupuje, ale stanovisko celé Evropské unie. Je tedy o e, členské státy, které tady nejsou jednotlivě zastoupeny. Proto je to pro mě ten první důležitý bod. A u Mezinárodního nového fondu bychom měli být stálým e, členem, jako i u OECD, jako Evropská unie. A kromě toho ještě vedle statutu eh, máme problém metody. Potřebujeme pracovní metodu proto, abychom si mohli sladit naše stanoviska. Abychom mohli působit koherentně v mm, pozicích, které zaujímáme, tak abychom eh, zastávali pozice společné. A to pochopitelně souvisí zase s transparentností, s legitimitou demokracie. A proto, aby to bylo docela užitečné a důsledné. E, kdybychom se předem u, dali dohromady, bychom se změnili názory k možným mandátům. Tam, kde Evropská unie z legislativního hlediska může mít kompetence, tak abychom si už předem pobavili o tom s těmi, kteří později konkrétně na zasedáních budou zastupovat. Myslím, že bychom možná měli přeskoumat Um, spolu s, tedy měnovou uh, unii. Eh, tady na tom se pracuje, například je to um, narysováno ve zprávě roka eh, v tom primárním textu, pak máme ještě zprávu Ferovstata, tady jde o podobné věci. Jde o to, aby abychom měli jednotlivé, jednotné externí zastoupení. Eh, protože jde o eurozónu. Tady totiž ty zájmy jsou společné, to je zcela jasné. E, tady bychom měli zastupovat unikátní pozici, jednotnou pozici v těchto institucích. Ono vždycky jde o to, kde Evropská unie má zodpovědnost a kde mají zodpovědnost členské státy. E, toto musíme respektovat, vzít v potaz. A teď transparentnosti a k demokratické legitimitě. Tady si myslím, že na jedné straně by měl být informován Evropský parlament o tom, co se v těchto institucích odehrává. Musíme mít možnost eh, nahlédnout do dokumentů. A i eh, bychom měli vidět do rozhodnutí, která se eh, činí. Mm, a mm, relevantní musí být tyto předběžné mm, konzultace před třeba zasedáním G20. Výměna názoru. Tak, abychom mohli vynaložit vliv na to, co se pak bude rozhodovat v daném rámci. Jistě, že by toto byl důležitý bod, ale na jedné straně to totiž znamená větší zodpovědnost a demokratickou legitimitu, tedy tím se budeme věnovat demokratickým deficitům a na druhé straně potřebujeme větší transparentnost. U všech těchto institucí právě tam, kde se to stává z technického hlediska velice obtížné, to bývá mnohdy velmi neprůhledné, tedy není to dostatečně transparentní. A diskuse na takovém fóru v parlamentu by mohla něco uvést v chod, tedy ve směru větší transparentnosti. A pak ještě jeden bod, který tady také najdeme. A to je poslední bod, o kterém bych rád pohovořil. Evropská unie by měla hrát silnou roli v rámci reform těchto organizací. V současné době tady vidíme nezbytnost evropské eh, jakési měnové zprávy. A budeme-li toto chtít, tak i co se týče standardů a normů celosvětové by se to mělo aplikovat celé této, to zprávě ekonomické a to můžeme udělat, když budeme reformovat. Když se řeknou reformy, tak často pomýšlíme na systém Evropského měnového fondu nebo na Světovou banku nebo e, nás napadají jiné instituce, které pracují v celosvětovém měřítku a instituce, které hrají důležitou roli. V této zprávě ekonomické a myslím si, že Evropská unie by měla být odvážná. Měla by být odvahu chopit se iniciativy, proto aby vznikl reformní rámec pro tuto celosvětovou ekonomickou zprávu. Toto by bylo doporučení. A instituce EU by sami měly přijít z návrhy nových modelů. To máme i ve zprávě. že toto, tyto instituce by měly být eh, reformovány a možná bychom měli vyslovit nějaké slova povzbuzení jako doporučení, tak eh, abychom tento krok opravdu učinili. A částečně problémy souvisí i, souvisí i s tím, a to máme také uvedeno ve zprávě, že se tak diferencovaně postupuje v jednotlivých institucích institucích, kterých, na kterých je toto řízení nebo zpráva závislá. Jde v zásadě o následující. Obsahově toho asi nemůžeme dosáhnout tolik s takovým stanoviskem nebo s takovouto zprávou, právě protože evropské instituce se tak odlišují a přejou si různé věci, ale zcela jistě tady existují určité linie a principy, na kterých můžeme dále pracovat. Jednak se můžeme pokusit um, posílit eh, statut Evropské unie a vylepšit formy koordinace, eh, tak aby tady bylo společné stanovisko v rámci eh, jednotlivých institucí. A dále větší transparentnost, ke které bychom měli směřovat a možnost nahlédnout do věcí, které se dějí v těchto institucích. A pak legitimita, demokratická legitimita kontrolou tedy, kon, ze strany Evropské unie. Jsou to tyto tři věci. A pak ještě prozba, aby Evropská unie hrála roli při reformách institucí, aby tady byl větší soulad v tomto, v této, v této světové ekonomické zprávě a i v tom, jak budou zastupovány státy a jak budou vypadat celkové plošné struktury, tak aby to celé bylo zjednodušeno, aby to bylo homogenější, jednotnější. A i s tím spojena výzva, aby Evropská unie pokračovala dále eh, s reformami těchto institucí. To jsou principy, jsou to tři celkem, plus ono doporučení. A eh, tady máme určité stanovisko, které může být užitečné a může něco přinést eh, s touto zprávou. Tato zpráva je velice důležitá, přestože není vůbec jednoduché toho dosilí, protože právě existují tak veliké rozdíly mezi různými institucemi. Paní předsedkyně, to bylo Thank you. Děkuji mnohokrát. Pouze jeden účastník se hlásí o slovo, Ramon Havreky a, a snad Silvi Gulár ještě také. Děkuji mnohokrát. Nejprve bych chtěl poděkovat Polovi za jeho zprávu. Je to velice zajímavá práce a děkuji mu zejména za informaci, že zatím ještě ne úplně konkrétně, ale přece jenom se tady rysuje také to, co bychom měli více udělat. A sice, jakým způsobem se začlenit do hospodářských, finančních a měnových institucí, tak abychom jim dali prostě tu jasnou myšlenku, že Evropská unie se stále více rozvíjí a my bychom chtěli přeci spolu s nimi usilovat o trvalou udržitelnost korporátní trvanou udržitelnost jako základní jádro i všech finančních institucí. Evropa má, řekněme, určitou identitu v tomto tématu. Ve větší části evropských států se již pracuje na tomto úkolu začlenit proto, aby mohli opustit krizi, vypracovávali koncepce v souvislosti s trvalou udržitelností i životního prostředí. A myslím si, že právě MAMF, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj i OSN, v těchto otázkách již dlouho pracovali. Na globální úrovni ve velkých nadnárodních společnostech se také začínají rozvíjet eh, jednotlivé hospodářské otázky v souvislosti s lidskými právy, eh, tak jak to dělá OSN. Eh, chtěl jsem Pavla teda poprosit, abychom eh, tak, jak on to vlastně navrhl, jsme dali do souladu nejenom tu naši snahu, abychom byli jako jednota, jako jednotka zapracovány do těch mezi, nebo začleněni do těch mezinárodních společností, abychom to udělali v tomto kontextu, o kterém se právě hovořil. Děkuji mnohokrát. Thank you. Eh, děkuji, Sylvie Goulart. Eh, děkuji mnohokrát. Eh, děkuji panu zpravodajovi. A když jsem tady slyšela příspěvky, tak jenom dvě, tři upřesnění. Já si uvědomuji, že to je enormní téma a rozhodně nepředstírám, že bych znala řešení. Přece jenom se mi zná, zdá, že tento parlament by mohl hrát důležitou roli právě pro zvýšení povědomí a jakým způsobem tady určité instituce vznikaly. Některé máme, které jsou bližší průmyslu, jiné bližší veřejnosti. Tady bychom měli to e, více ozřejmit a vnést to do povědomí občanů. Co se týče transparentnosti, Eh, myslím si, že eh, tady by měli spíše globální partneři se také o to snažit. Samozřejmě Evropa bude hrát svou roli, ale Zatím to mm, nebylo takovým způsobem situace se stále mění. Myslím si, že bychom měli usilovat na multilaterální spolupráci, aniž bychom měli naivní. Ano, zaznamenala jsem tady to připomínku o sociální odpovědnosti a trvalé udržitelnosti. Já si myslím, že tady jsme ještě daleko vzdáleni těmto jemnostkám nám se dá o to, zda bude Evropská unie začleněna do bankovního sektoru eh, z globálního pohledu. Tady musíme být velice eh, pozorní a máme jistě velice strategický zájem na tom, aby Evropská unie byla součástí finančních eh, zařízení a finančních institucích Eh, ale samozřejmě jsem k dispozici panu zpravodaji i ostatním kolegům. Velice skromně chci znovu poznamenat, je to velice obtížné téma, ale myslím si, myslím si že tento, tato témata, zejména po krizi, mohou lidem pochopit, v čem je přidaná hodnota Evropské unie. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Pokud se někdo další nehlásí, pak bych se zeptal Paula na toto. E, pochopila jsem, že se přihlédl i k tomu, že ne všechny mezinárodní e, globální instituce jsou veřejného e, rázu. Mnohé jsou také soukromé, finanční, účetní, ale i environmentální. Čili chcete v tomto kontextu v kontextu Evropské, úlohy Evropské unie přihlédnout i k ním. A druhá otázka, jak můžeme řešit takové situace, které teoreticky vznikají pro Evropskou centrální banku, pokud se jedná o instituce, které mají si ponechat nezávislost, ale zároveň mají být zodpovědné, odpovědné, odpovídající se. A poslední otázka, eh, to se často objevuje na našem programu komise vlastně, která zastupuje eh, v Mezinárodním měnovém EMU, v e Evropské, měno, Evropské měnové unie. Můžeme mít tedy jedno eh, zastoupení v tomto kontextu, v současném kontextu? Dovolte mi, abych eh, poděkoval za všechny připomínky a za všechny dotazy, které tady padly. Nejprve kolega Charegi, co bych na to mohl říci? Samozřejmě, že nám hodně záleží na otázce udržitelnosti a přitom nejenom eh, v ekologickém slova smyslu, ale také v, jakožto sociální podmínky, předpokladu, ale to asi není eh, předmětem této zprávy, že se jedná o institucionální záležitost, čili nejedná se ani tolik o realizaci programu. Samozřejmě můžeme nějakým způsobem zapracovat i takovéto představy, ale hlavně jde o to, abychom řešili institucionální otázky, které tady vznikají. Dále eh, zpravodajka za Econ Sylvie Goulart. V zásadě souhlasím s tím, o čem jste tady hovořila. vlastně uh, už ta skutečnost, že tady máme k dispozici takovouto diagnózu, je velice důležitá. Souhlasím tedy s tím, že je důležité alespoň vidět takový ucelený velký celkový obrázek a to se nám poprvé nabízí. A eh, musíme si tím také uvědomit, že existuje skutečný rozdíl mezi bazilejským výborem a IMF nebo mezi Radou eh, eh, pro finanční stabilitu a mezi G20. A to už je něco. protože to zase eh, znamená nutnost různého jiného rozdílného zastoupení a rozdílné odpovědnosti. Proto si myslím, že i tato práce je velice důležitá, protože až dosud toto byly záležitosti úplně od sebe oddělené. A vlastně se tím můžeme dostat k vašemu návrhu, že možná bychom mohli vypracovat návrh reformy globální zprávy a řízení. Možná, že by bylo možné Eh, si představit, že by se z toho součástí toho staly určité instituce a tady by se Evropská unie mohla chopit vedoucí úlohu. Právě proto, že my máme velké zkušenosti, jak řešit otázky rozdílnosti, diverzity institucí, jak vytvářet nějaká zastřešení, tak, aby bylo možné eh, přihlédnout a eh, zohlednit rozdílnost různých institucí a subjektů ale e, obtížnější záležitosti jsou ty, kterých se dotkla naše paní předsedkyně. Protože těžké je například vědět, zda vnější služba by tady měla sehrávat svoji úlohu. Pokud se jedná o hospodářské záležitosti, pak asi ne, ale, ale při nejmenším při jmenování stálých zástupců by mohly sehrávat určitou úlohu a tím jsme se tady zatím moc nezabývali. A pak je tady určitá nejednoznačnost. Totiž je jasné, že Evropská centrální banka musí být přítomna i v IMF a také se musí podílet na některých rozhodnutích G20, ale zase jaký má vlastně status. Je to organizace, je to instituce Evropské unie, ale musí si ponechávat nezávislost. To je zase těžká věc, jak tohle rozlousknout. Pokud se jedná o vysoce technických orgánech, není to tak těžké, i když se jedná třeba o soukromé protože pak vlastně zase máme odborníky na otázky spolupráce, koordinace, to se asi vyřeší snáze. A to vlastně nezahrnuje politickou dimenzi. Omlouvám se, zapomněla jsem vypnout telefon. A pak eh, tady máme samozřejmě určité potíže. Ehm, řekl bych, že tady jsme vypracovali něco, co je poměrně abstraktní, protože nemáme dostat dost eh, prostoru na to, abychom všechny otázky konkrétně řešili. Ono je eh, něco jiného dívat se na naše postavení v OECD G20, Mezinárodním měnovém fondu a jak se na to podívat z hlediska jiných orgánů. Asi bychom měli provádět takové rozlišení, eh, zastoupení. Mělo by tam ale to by nějak měl uzrát. My bychom neměli tady předbývat, předjímat odpověď. Odpověď eh, bude třeba dojednat s radou, s komisí, možná, že bude třeba dokonce revidovat smlouvu, pokud je o naši účast na mezinárodních fórech. A také eh, reprezentace eurozóny, ne, eh, Evropské unie jako taková by se měla nějak řešit. Na této etapě musíme ponechat eh, asi odpovědi na některé této otázky otevřené. To mě příliš neuspokojuje, ale asi je předčasné se snažit dát eh, definitivní odpověď na tyto otázky. Samozřejmě, pokud dojde k eh, reformě globálního systému řízení a zprávy finančního i hospodářského, pak asi by bylo i jednodušší zohlednit i naše instituce v rámci nových programů. Protože pak by tady vznikl nový institucionální design. Ale zatím prostě bych řekl, že je třeba se držet zásad totiž, že bychom se měli stát plní členy IMF, OECD, že bychom mohli ehm, měli koordinovat eh, velice intenzivně naš společná stanoviska Evropská unie na těchto různých fórech. Že bychom měli, a to je o ta úkol, úkol, na kterém asi budeme dále pracovat, měli bychom dále diskutovat tyto věci. Měli bychom přizvat eh, zástupce, různé zástupce Evropské unie a institucí, aby mm, přišli na schůze Ekonu, AFKO, aby věci diskutovali s poslanci. A čili nejprve bychom měli ty věci projednat s nimi a také bychom měli s nimi projednat to, o jaké zastoupení by se mělo jednat nebo jaké můžeme očekávat. Tedy zase je to představa, aby se zvýšila legitimita a kontrola ze strany Evropské parlamentu. A pak to, o čem důrazně hovořila Sylvie Goulart. Vysoce technické otázky řešíme, ale zároveň to má někdy i politické dopady a myslím tím i otázku transparentnosti. A tady bychom měli také mít svoji úlohu. A to je důležité, protože jsou tady samozřejmě pravidla bazilejského výboru. E, existují velice technické metody výkaznictví a podobně. Ale někdy tím to potom má i politické dopady a ty jsou také velice důležité. a ty jsou nebo nejsou v souladu s doporučeními politických orgánů nebo s hlavními směry jimi nastavenými. Proto bychom jistě mohli dále pracovat na zvyšování transparentnosti. Myslím si, že ty vaše otázky, zejména kdo by nás měl zastupovat, v jakou úlohu by měl plnit, naopak, že Evropská centrální banka na jedné straně si musí podřet nezávislost, na druhé straně je důležité, aby byla v některých orgánech zastoupena nebo organizacích zastoupena. To všechno jsou velice důležité otázky, ale asi ještě nemáme eh, na ně od, úplnou odpověď. Komise si přeje se k tomu vyjádřit, má já jenom nemusíte, jenom a máte možnost nás kritizovat, pokud si to přejete. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem moc rád, že něco mohu říct, pracuji pro FIN, tedy to jsou um, gremia, která jsou relevantní, je Mezinárodní měnový fond, to eh, jsou určitá politické otázky, které se týkají i 20 Myslím si, že už, jak to řekla paní Gulák, je to velice obtížné, velmi těžké, tato otázka. To jsou takové divoké mm, vody, ale eh, v velmi konkrétní otázce eh, bych řekl, že členství eh, v měnovém fondu teď není proveditelné, protože se tady vyžaduje změna článku dohody tohoto měnového fondu. A to otázka, mm, kterou mm, mm, musí z 85% být podpořena potami, takže velmi obtížná věc. A to, o čem jste mluvila, Mluvila jste o e, společném přístupu a měnové unii. To je velmi citlivá otázka. A proto si myslím, že co se týče akutnosti e, té otázky, e, náš předseda byl předložit brzy návrh k zastupování z Mezinárodním fondu a také učinil oznámení ve svém eh, o stavu Unie v Ruském parlamentu. Ehm, a takže si myslím, že ještě nevíme, kdy tento návrh bude předložen, ale bude to brzy. Je jasné, že příspěvek Evropského parlamentu je to velmi eh, otázce, která představuje jistou výzvu, Eh, tento příspěvek je vítán. Eh, DCB, jenom taková technická poznámka. Eh, DCB a v, mm, v Evropské bance tady existuje opatření, které říká, že DCB a celý evropský systém bank se můžou účastnit jednání mezinárodních organizací, ale neměl být v rozporu s tím, co bylo rozhodnuto podle článku 138 smlouvy o fungování Evropské unie což eh, znamená, že to, co bude rozhodnuto, to, co bude rozhodnuto radou, bude rovněž takovou referenčním eh, informací pro Evropskou centrální banku. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Vidíme jasně, že je tady řada výzev, ale myslím si, že všichni se dohodneme na tom, že se jasně tady směřujeme k celkové eh, zprávě, takže se musíme mm, pro to připravit. Je to velice dobře načasováno a důležité, i když asi dnes nenajdeme konečné řešení, přesto se musíme dále eh, mm, pohybovat, takže oceňujeme velice to, co eh, dělá Silvia a tak ikon. A myslím, že naše stanovisko tady bude velmi užitečné. Chtěla bych vám připomenout, že mm, poslední lhůta pod předkládání návrhu je 28. září poledne. A pak eh, budeme mít výměnu názorů k pozměňovacím návrhům 22. října. To jsou otázky spojené s touto zprávou. Tímto bych chtěla ukončit naše zasedání. Dnešní setkáme se zítra v 10 hodin a teď bych požádala, aby zůstali koordinátoři, protože budeme mít setkání koordinátorů. Tímto